Honorable... Vážení předsedové výboru, vážení poslanci Evropského parlamentu, je mi velkou ctí, že se mohu vrátit do Evropského parlamentu po druhé jako kandidátka na komisařku. Pamatuji si své první slyšení, jako kdyby to bylo teprve včera. A byl to počátek velice plodné spolupráce s Evropským parlamentem, která vycházela ze vzájemné důvěry a úcty. A pokud budu potvrzena ve své funkci tentokrát, velice se těším na pokračující spolupráci ve stejném duchu s celým parlamentem, ale především s vašimi třemi výbory, které jsou tu dnes zastoupeny. Tentokrát před vámi stojím jako kandidátka na místo předsedkyni pro rozpočet a lidské zdroje a jsem si plně vědoma toho, že je naprosto zásadní, abychom maximálně využívali našich finančních zdrojů a talentů našich pracovníků, abychom mohli naplnit sliby, které jsme dali evropským občanům. Domnívám se, že podstatou mé práce, pokud budu ve své funkci potvrzena, bude sladit zdroje s prioritami, a zajistit maximální výsledky z naší práce, což znamená, že nám půjde o to dosáhnout skutečné výkonnostní kultury a odpovědnosti vůči občanům, kteří pracují platí za práci, kterou odvádíme a kteří by také měli mít možnost těžit z jejich výsledků. Bude to samozřejmě eh, žádat eh, výkon z mé strany, ale i ze strany mých kolegů a já si myslím, že bychom společně měli eh, odpovědět na následující otázky čeho se nám daří dosáhnout eh, každým eurem, které vynakládáme v našich hospodářstvích. Jsou naše kontroly dostatečně silné na to, aby dokázali předcházet zneužívání prostředků, které nám svěřují evropští občané a děláme skutečně vše, co je v našich silách, abychom zajistili dobré pracovní podmínky pro naše pracovníky a aby mohli dobře a kvalitně odvádět svou práci. Myslím si, že především v dnešní době, která je pro mnoho lidí tak obtížná, musíme využívat evropský rozpočet moudře, a pokusit se ho využít eh, na to, abychom se vymanili z dlouhé krize, která má dopad na naši konkurenceschopnost, na pracovní trhy, na naši životní úroveň a důvěru, kterou mají lidé v evropský projekt. Rovněž se domnívám, že evropský rozpočet má tu možnost pomoci obnově a konkurenceschopnosti, má možnost obnovit mezi občany důvěru v Evropu. Máme tedy velice dobrý kvalitní základ, čímž je nedávno schválený víceletý finanční rámec VFR. Je to jedna, jeden bilion eur, které budeme investovat během příštích sedmi let do lepších pracovních míst, růstu a lepší kvality života. A nejde o žádná abstraktní čísla. Evropský rozpočet má přímý dopad na životy našich občanů představuje práci pro 600 tisíc lidí, kteří pracují na projektech, jež jsou financovány z politiky soudržnosti a pro stovky tisíc dalších lidí to představuje práci v podnicích, které dodávají zařízení či materiál pro tyto projekty. Znamená to také lepší šanci najít práci pro 4 miliony studentů, kteří se mohou zúčastnit programu Erasmus+. A v mém současném portfoliu to také znamená otázku života a smrti pro eh, oběti konfliktů a přírodních katastrof. Nicméně takového dopadu je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud prostředky, které máme k dispozici, skutečně dobře využijeme, pokud je správně využijeme v praxi, což znamená, že musíme také vyřešit nedostatek prostředků na platby, o kterých se eh, také ve vašem rozpočtu hodně hovořilo, když jste hlasovali o návrhu rozpočtu pro rok 2015. A je to velká starost také pro současnou komisi. Zřejmě jste viděli dopis eh, předsedy Barossa šéfům států a vlád a předsedovi Evropskému parlamentu, v němž žádá o podporu při řešení tohoto problému. Je to skutečně jedna eh, z priorit, eh, které mi svěřil také eh, současný předseda komise. Pokud budu potvrzena ve své funkci, převezmu štafetu po stávajícím komisaři Dominikovi a pokusím se úspěšně završit rozpočtová vyjednávání pro opravný rozpočet pro rok 2014, pro rozpočet na rok 2015, tak abychom mohli začít, zapracovat, začít pracovat na tě, té nahromaděné kupě nezaplacených účtů. A já jsem přesvědčena o tom, že jinak eh, uškodíme sami sobě, protože dojde ke spoždění důležitých programů, které mohou jinak tvořit pracovní místa a růst. A navíc eh, by to mohlo vést eh, k dalším nákladům, protože bychom museli hradit úroky. A bylo by to skutečně nevhodné využívání prostředků daňových poplatníků a poškodilo by to naše pověst a důvěryhodnost. Ale je to problém, který se podle mého názoru dá vyřešit tím, že budeme aplikovat dostatečnou flexibilitu, kterou Evropský parlament eh, tolik žádal, o kterou tolik usiloval a na které se nakonec všichni shodli. Nežádáme další prostředky na platby eh, navíc oproti současnému VFR, pouze žádáme o to, abychom dnes měli k dispozici více prostředků, abychom se vypořádali s neobvyklými a nepředpokládanými okolnostmi, protože jsou tady skutečně nečekané, nečekaně navýšené účty z oblasti politiky soudržnosti, Dochází eh, také k předfinancování některých důležitých eh, programů a také eh, nový kontrakt, který se týká Ukrajiny. Ale podívejme se teď na bezprostřední priority, které jsou velice důležité a podívejme se i dále do budoucna. Já se domnívám, pokud jde o oblast rozpočtu, tak já se budu muset vypořádat především se střednědobým přeskupem VFR v roce 2016. To bude příležitost příležitost eh, dále nasměrovat evropský rozpočet směrem na pracovní místa, růst a konkurenceschopnost a pokud to bude potřeba, zaměříme se i na nové problémy, které eh, v té době vzniknou. Bude to také okamžik, kdy budeme moci eh, prověřit budoucí a zamyslet se nad budoucím víceletým finančním rámcem. Můžeme hovořit o lepším provázání VFR s politickými cykly evropských institucí Nová komise naváže také na slib odcházející komise a předloží návrh na revizi víceletého finančního rámce. Za druhé, tady velice důležitý úkol a to je otázka vlastních zdrojů, což už teď řeší skupina na vysoké úrovni profesora Montyho. Pokud budu potvrzena ve své funkci, velice ráda k této práci přispěju. Úkolem je zamyslet se nad eh, historií systému vlastních zdrojů a především eh, zanalizovat eh, možné cesty do budoucna. Výstupy z této práce mohou být zužitkovány také během střednědobého přeskumu, ale myslím si, že především při přípravách dalšího VFR, čemuž bychom se měli začít věnovat na počátku roku 2018. Samozřejmě předtím, než předložíme jakékoliv návrhy týkající se budoucího VFR, budeme konzultovat Evropský parlament a všechny další zainteresované subjekty. Vím, že budeme mnohem silnější v těchto konzultacích, pokud mezi tím dokážeme schromáždit důkazy o tom, že využíváme rozpočet lépe a že kultura čerpání se více orientuje na výsledky, na výstupy. Budeme muset prokázat, že evropský rozpočet eh, skutečně přináší obrovskou návratnost prostředků. Proto potřebujeme pokročit v takzvaném výkonovém rozpočtování a bude to také znamenat, eh, že budeme muset být schopni lépe využívat prostředků, které máme k dispozici. Například tím, že přesuneme granty, které teď poskytujeme, částečně na inovativní finanční nástroje. Vezměme si například pilotní projektové dluhopisy. Tady je návratnost eh, až 40 násobek investovaných prostředků z evropského rozpočtu. 40 násobek. Jsou to inovativní finanční nástroje, které budou i v budoucnu velice, eh, sehrávat velice důležitou eh, roli v tom 300 miliardovém balíčku, o kterém hovořil budoucí předseda komise. Musíme také více investovat do projektů, které mají více cílů a tím pádem také více přínosů. Například nová politika soudržnosti navýší financování do energetické účinnosti, protože to jsou investice, které dále podpoří místní podnikání, zniž, sníží to naši eh, závislost na dovozech, pomůže to vytvořit pracovní místa, sníží to emise CO2, pomůže nám to bojovat s klimatickými změnami, ale sníží to také naši energetickou závislost velice důležitá součást našich kroků, jejich cílem je lepší čerpání a lepší návratnost vynaložených prostředků, je samozřejmě také boj se zneužíváním financí. Takže si najdu čas na to, abych provedla bilanci, eh, pokud jde o pokrok eh, s čerpáním rozpočtu a dodržováním rozpočtových pravidel. Naše nové programy nám mají umožnit eh, zajištit lepší výkonnost, eh, vyhnout se chybám a přinášejí také efektivnější kontroly, ale přesto ještě před námi obrovský kus práce a je potřeba dále zlepšit dodržování pravidel. To zůstává tedy naším eh, cílem a tady bude důležitá spolupráce s členskými státy a dalšími subjekty. Myslím si, že musíme zapracovat na zjednodušení pravidel, zlepšit eh, vykazování čerpaných prostředků a také zlepšit kontroly. Je potřeba to také vše správně komunikovat. Myslím si, že můžeme také eh, zlepšit eh, systém založený na riziku, to znamená, že soustředíme potom kontroly tam, kde je větší riziko. Budu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, členskými státy, národními parlamenty, Evropským účetním dvorem, národními kontrolními úřady a také s mezinárodními partnery. Předložím, respektive podpořím to, aby se eh, abychom byli skutečnými strážci eh, využívání eh, evropských prostředků. Je potřeba zabránit eh, podvodům, protože to poškozuje celou podstatu evropského projektu a to nelze tolerovat. Z tohoto důvodu se také zasadím o vytvoření úřadu evropského žalobce, abychom mohli lépe řešit případy, kdy dochází k poškozování evropského rozpočtu. A v neposlední řadě bych se chtěla zmínit o našich pracovnících, protože nic z toho, co jsem uvedla, by bylo eh, by nebylo možné, kdybychom neměli na komisi i v jiných evropských institucích vynikající pracovníky. V době rostoucí celosvětové konkurence, která se týká také talentu, se musíme neustále zlepšovat, eh, pokud chceme mít eh, velice kvalitní veřejnou službu a úředníky a já to cítím jako velikou povinnost, eh, kterou jsem dostala od předsedy komise. Musíme dále zatraktivňovat kariéru v evropských institucí, musíme být schopni využít různorodosti našich pracovníků, musíme být schopni rozvíjet jejich talenty, dokázat si je udržet a hovořím o ženách i e, mužích. Já věřím také v férové zacházení s pracovníky a v rovnost na všech úrovních, takže ve své funkci zajistím také 40% zastoupení žen na vysokých a středních manažerských postech. Za druhé chci říci, že musíme podporovat eh, mobilitu našich pracovníků v rámci Evropské komise, kde existuje možnost eh, se interně přesouvat na různá pracovní místa. Za třetí musíme také implementovat eh, nákladově úsporná opatření, aniž bych to mělo dopad eh, na kvalitu. A především ovšem nová komise musí být silný a efektivní tým. Na jedné straně máme peníze, na druhé straně pracovníky a Obojí je důležité, pokud chceme zlepšit eh, kvalitu života v Evropské unii, ale co je vůbec nejdůležitější, jsou hodnoty, které z nás dělají eh, ty, jimiž jsme. Ty nám pomáhají překonat eh, rozpory a znamená to také, že nikoho nenecháváme na holičkách. Snažíme se chránit své životní prostředí, chráníme zranitelné doma i za našimi hranicemi. A právě díky těmto hodnotám jsem tak pyšná na naši Unii a je mi velikou ctí ucházet se o tento úřad. Děkuji.